Státy jsou tedy stvrzeny eh, od eh, LS jsem eh, dostal návrh, aby pan Zalesky byl jmenován jako vedoucí delegace s Azerbajdžánem, již tedy není členem delegace pro spolupráci s Ukrajinou. Zápis tohoto zasedání bude předložen při příštím zasedání Evropského parlamentu.